občany eh, pod, eh, před agenty Kremlu eh, pod kupolemi pravos, kostelu pravoslavné církve. Děkuji kolegyni Ojuland. Tím končím dnešní jednání. Další jednání se bude konat zítra. Pořad jednání byl zveřejněn, je také k dispozici na webové stránce Evropského parlamentu. Eh, končím jednání a přeji vám eh, hezkou cestu domů a eh, noční klid.